La seduta Dámy a pánové, vážení poslanci, včera britský parlament hlasoval velkou většinou proti vyjednané dohodě eh, mezi Evropskou unii a britskou vládou o vystoupení Spojeného království eh, z Evropské unie bereme na vědomí. Eh, tento krok. Není to nic dramatického, samozřejmě respektujeme většinové rozhodnutí politických sil, které jsou zastoupeny ve dolní sněmovně Spojeného království. Nicméně eh, toto hlasování je důležité. Víme, že eh, různé politické síly volily proti této dohodě, ale z různých důvodů. Některé mají chtějí užší vztah s Evropskou unii, některé eh, naopak, některé síly například chtějí eh, být součástí celní unie a my teď musíme debatovat o tom, jaké eh, budou dopady tohoto hlasování. Scénářů je několik, zatím to ale nevypadá, že by v dolní sněmovně byla většina pro nějaký jiný scénář. Jsou tady vlastně dvě negativní většina, jedna proti eh, té vyjednané dohodě a jedna proti vystoupení Spojeného království z Evropské unie, ale pozitivní většina tady není. Bude potřeba, aby eh, Británii začaly hledat nějaké společné řešení, které bude zastávat většina poslanců a my čekáme na oznámení Spojeného království o tom, jak bude v budoucnosti postupovat. Samozřejmě, že eh, se to promítne do našich vztahů se Spojeným království. Bude otázkou například, jestli Spojené království bude chtít eh, modifikovat ty své eh, pevně vytyčené linie pro tuto dohodu. Je tady Michel Barnier, hlavní vyjednavač z Evropskou unie, který s velkou moudrostí a uvážlivostí vedl tato jednání s Spojeným království. Zřejmě, že bychom měli ambiciozně Eh, přistupovat eh, eh, k tomuto řešení. Budeme doufat, že to řešení, které bude nalezeno, bude v zájmu všech. Musíme o také se připravovat na vystoupení z království bez dohody. A myslím, že toto je společná linie parlamentu musíme eh, i také chránit zájmy všech eh, evropských občanů, kteří žijí ve Spojeném království, jakože eh, Britů, kteří jsou ve Evropské unii, kteří teď čelí nejistotě a kteří budou prvními oběťmi toho neřízeného, neřízeného vystoupení Británie z Unie. Musíme tedy nadále velmi sledovat, jakým způsobem se vyřeší irská otázka nebo otázka irské hranice. Víme, že jde tady o hranici mezi Irskou republikou a Severním Irskem, eh, která by měla zůstat otevřenou hranicí a je potřeba tady bránit zájmy také zemědělců, jak v Irsku, tak i v Evropské unii. Půjde také o to, jestli se podaří udržet jednotu členských států. K těmto jednáním ta, eh, pod, pod, po, pardon, podařilo se ji eh, udržet během všech těch dlouhých jednání. a musíme eh, tedy nadále prosazovat společnou linii k těmto otázkám. A nyní zahajuji rozpravu k prohlášení komise a eh, rady k vystoupení Spojeného království z Unie a jako první za rado má slovo paní Melania Čot. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, minulý listopad Evropská rada stvrdila, Eh, stažení Evrops- eh, Spojeného království z Evropské unie. Eh, Evropská rada vždy schvalovala politickou, politické prohlášení, které stanovilo rámec o budoucích vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unii a znovu zdůraznila odhodlání Evropské unie, aby partnerství se Spojeným královstvím bylo co nejpevnější a nejsilnější. Takovýto výsledek by nebyl možný bez eh, smyslu pro odpovědnost a jednotu mezi 27 členskými státy eh, Evropské unie a také mezi evropskými institucemi. Dnes, když jsme se dozvěděli výsledek významného hlasování ve Westminsteru, tak eh, nemůžeme než litovat tohoto výsledku. To, tento výsledek totiž přibližuje možnost neřízeného odchodu Spojeného království království z Unie a to bude mít samozřejmě obrovské následky pro nás, pro všechny, ale především pro Spojené království. Řešení těchto důsledků si nepochybně vyžádá stejný duch jednoty a sdílené odpovědnosti mezi členskými státy a evropskými institucemi. Vzhledem k různým protichůdným sdělením, které zazněly ze Spojeného království, které eh, předcházely eh, rozpravě eh, před hlasování napříč politickým spektrem, tak je opravdu velice obtížné vyjmout z toho všeho jedno hlavní vysvětlení celého toho výsledku hlasování, které v žádném případě případě není e, koncem hry, e, koncem celého příběhu. E, teď musíme být připraveni jednat po té, co britská vláda vysvětlí, co toto, tento výsledek znamená pro ratifikační proces a jaké budou další kroky. A v mezičase je tady Eh, no, volání po eh, tom, aby Unie, eh, parlament a komise přijali nutné kroky. My pokračujeme s procesem ratifikace a v tomto ohledu jsem ráda, že mohu říct, že v minulém týdnu Evropská rada již přijala své rozhodnutí ohledně podpisu dohody a schválila závěry a také žádost rady směrem k parlamentu zajištění ratifikace Eh, tohoto rozhodnutí ovšem je, spočívá na eh, bedrech eh, vlády Spojeného království. My bychom ovšem měli postupovat tak, abychom posílili úsilí Spojeného království o úspěšné dokončení ratifikačního procesu z jeho strany. A teď samozřejmě ovšem je zatím velmi nejistý výsledek i na, jeho načasování. V tomto směru musíme pokračovat v přípravě všech možných různých eh, eh, východisek a eh, scénářů o, e, včetně scénáře bez dohody. My si něco takového nepřejeme, ale musíme být e, připraveni. Rozměr e, Brexitu a význam celé to, to záležitosti by měl tedy nabít ještě větší důležitosti a měli bychom se důkladně opřít o solidní práci realizovanou dosud. Znamená to tedy Eh, extralegislativní práci v této pozdní fázi eh, volebního období tohoto parlamentu, ale jsme si jistí, že Evropský parlament bude eh, schopen tuto výzvu uchopit. Každopádně vaše Spolupráce je pro předsednictví důležitá a budeme na ní spoléhat a předem za ní děkujeme. Děkuji za pozornost. A nyní má slovo místo předseda komise Franz Timmermans. Děkuji, pane předsedo. Hlasování, včerejší hlasování v dolní sněmově ukázalo jasně, že dohoda vyjednaná s EU byla zamítnuta a je teď potřeba hledat řešení budoucího postupu. My litujeme odmítnutí této dohody, stejně tak jako řekla zástupkyně rady, protože si myslíme, že to představovalo nejlepší možný výsledek v situaci, kdy eh, vyjednávaly dvě strany. Každá z nich samozřejmě prosazovala své zájmy. Komise nebo Michel Barnier za komisi, s kterým způsobem vyjednával jménem 27 členských států. Britská vláda vyjednávala jménem celého Spojeného království a věříme, že výsledek těchto jednání vedl k podpisu dohody o vystoupení, která se snažila o to minimalizovat dopady. Nikdo nechce popírat, že vystoupení poškodí, jak Spojené království poškodí, tak Evropskou unii a naší povinností je jako politiku minimalizovat tyto škodlivé dopady na eh, co nejnižší možnou úroveň a já myslím, že tuto povinnost eh, jsme splnili. Není asi na nás, abychom teď spekulovali, jakému Brexitu teď eh, dojde. Musíme si počkat eh, na to, jak se bude situace vyvíjet v dolní sněmově, eh, jaký postoj zaujme britská vláda. No na základě toho budeme jednat a naší povinnosti, je také zajistit, abychom byli připraveni na jakýkoliv možný výsledek. A to včetně neřízeného eh, vystoupení bez dohody, což by mohlo mít daleko sáhlé dopady jak pro Spojené království, tak i pro Evropskou unii. Nicméně komise bude dobře připravena na to, abychom mohli reagovat na jakýkoliv výsledek. Jak řekla zástupkyně rady, nadále budeme pokračovat s procesem ratifikace této dohody o vystoupení Spojeného království, protože ten postup schválený s britskou vládou a i nadále to zůstává nejlepší možný výsledek, který může vést k řízenému vystoupení Spojeného království. Dovol bych si citovat C.C. Luise, nemůžeme se vrátit a změnit začátek, ale můžeme začít tam, kde jsme a změnit konec. A nyní má slovo hlavní vyjednavač eh, za evropské instituce Michel Barnier. Eh, Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Dámy a pánové, poslankyně a poslanci Evropského parlamentu, eh, místo předsedkyně eh, státní tajemnice, Evropský eh, parlament Evropská komise berou na vědomí výsledek hlasování jak řekl pan místopředseda eh, Timmermans, eh, hlasování dopadlo jednoznačně, ta většina je eh, bez jakýchkoliv pochyb ohledně dohody, na které se shodla vláda Spojeného království s Evropskou radou v listopadu loňského roku. Teď je ještě příliš brzo na to, abychom hodnotili všechny možné důsledky eh, tohoto hlasování. Vždy jsme respektovali a budeme i nadále respektovat parlamentní rozpravu ve Spojeném království a já se nepustím do spekulací ohledně nejrůznějších scénářů. To, co prokázalo včerejší hlasování, je, že politické podmínky pro ratifikaci dohody o odstoupení od smlouvy zatím nejsou naplněny. My eh, velmi litujeme, hluboce litujeme tohoto hlasování, jak eh, to také eh, řekla má předřednice, a to především z důvodu velice intenzivní práce, kterou jsme vedli společně s vámi během posledních dvou let, ale zároveň také s britským E, s britskou vládou e, a bylo to založené na těch červených liních položených britskou vládou. E, nám je velice líto, jak toto hlasování dopadlo, protože jsme tuto dohodu o odstoupení vytvořili společně s britskou vládou na objektivním základu a vzali jsme v úvahu sdílené podmínky, tak aby tady nebylo tvrdá hranice mezi Irskem a e, Severním Irskem a společně s britskou vládou jsme e, vytvořili rámec budoucích vztahů, e, o kterých si přeje Evropská unie, aby byly co nejtěsnější a nejctižádostivější. Stejně tak jako jsou ty červené hranice stanovené eh, britskou vládou. Když eh, slyšíme eh, veřejná prohlášení poslanců dolní sněmovny, kteří byli proti dohodě vyjednané s námi, tak, tak učinili, jak řekl také, připomněl náš předseda, z nejrůznějších důvodů, často z důvodů protichůdných. Toto hlasování tedy objektivně není jasné jasnou eh, manifestací eh, pozitivní většiny, která by definovala alternativní návrh vůči tomu, který je na stole. A v tomto kontextu je dobře, eh, je to tedy teď na britských Eh, partnerech, na britských eh, orgánech, jak řekl kolega Timmermans, aby nám eh, řekli společně s britskou vládou, jak chtějí postupovat s odstoupením, na kterém jsme se s vládou shodli v listopadu. A tak to také připomněl předseda Evropské rady Donald Tusk včera. Eh, v rozporu s tím, co bylo řečeno, dámy a pánové, v posledních dnech a týdnech, tak dohoda, ke které jsme dospěli, eh, dohoda o více jak 600 stránkách, eh, je dobrou dohodou. Samozřejmě je výsledkem kompromisu ale je to ten nejlepší možný kompromis a my jsme nad ním pracovali, ještě jednou zdůrazňuji, s objektivním přístupem. Je to dohoda, která přináší právní jistotu všude tam, kde Brexit vytvořil nejistotu, jako každou, eh, každé rozdělení vytváří. Je to dohoda pro britské občany, pro eh, evropské občany z dalších 27 členských států, která eh, zajišťuje garanci záruku jejich práv dlouhodobě. Toto bylo vždy naší prioritou, bylo to i vaší prioritou zde v parlamentu. Eh, to, aby ochrana těchto práv zůstala naší prioritou ve všech možných hypotézách. Bez jistota eh, nosit, pro nositele všech eh, možných eh, projektů, soukromých i dalších, které nese nesou jednotlivci a skupiny v našich 27 členských státech, ale také ve Spojeném království. Bezpečnost a stabilita pro Irsko, pro severní Irsko, kde bylo možné se vyhnout tvrdé hranici, která by a zároveň zajistit eh, integritu Spojeného království a umožnit eh, dále fungovat eh, spojenému trhu a zajistit i další dodržování dohod z Velkého pátku, ke kterým jsme se zavázali. Takže toto jsou věci, které tvoří takzvaný backstop, ke kterému jsme se s britským Eh, britskou vládou eh, shodli a ten musí zůstat důvěryhodný, dámy a pánové a e, jedná se také o jistotu pro e, všechny e, orgány státní veřejné zprávy, které budou mít k dispozici přechodné období, během kterého budou mít nutný čas na to se připravit a přizpůsobit. Tento kompromis nám samozřejmě také dává s tímto přechodným obdobím nutný čas pro to, abychom vyjednali naše budoucí vztahy na základě politického prohlášení nad kterým jsme se také eh, shodli eh, my eh, v Evropské unii a Eh, britská vláda. Je to možnost, která otevírá, je to prohlášení, které otevírá ještě možnost eh, řady scénářů eh, za, za, za respektování našich základních zásad. Ratifikace dohody je ovšem nutná, nutná podmínka pro to, aby vznikla vzájemná důvěra mezi námi v perspektivě druhého vyjednávání, druhého kola vyjednávání, které by mělo začít co nejdříve. A ohledně těch budoucích vnějších vztahů, eh, které samozřejmě představují to nejdůležitější pro budoucnost našeho kontinentu bych chtěl připomenout jednu věc. Váš parlament a jednomyslná eh, eh, Evropská rada vždy říkali, že pokud spojená eh, království se rozhodne rozvolnit, nechat vyvíjet, nechat určitý vývoj v těch červených linkách, které si stanovilo a jít nad rámec jednoduché dohody o volném o dobrovolné výměně, e, e, tak e, zůstane Evropská unie připravena pozitivně na to reagovat. Při zmínění těchto budoucích vztahů nehovořím pouze, pane předsedo, o hospodářském aspektu, o, hospo- o výměně zboží, které je samozřejmě důležité, ale hovořím také o nejrůznějších typech spolupráce na úrovni jednotlivých odvětví, pro kterou, což je něco, čím se vaše výbory velmi zabývají. Jedná se o dopravu, o ryboliv, rybolov, o spolupráci v oblasti policejní, justiční. To budeme velice potřebovat po Brexitu. Samozřejmě myslím i na stabilitu našeho kontinentu, na bezpečnost. Spojené království je velká země, je to člen Rady bezpečnosti OSN, je to náš přítel a spojenec a zůstane dlouhodobě naším partnerem ve všem, eh, co se bude týkat zahraniční politiky, eh, politiky v oblasti eh, obrany a bezpečnosti a v dalších oblastech. 18 měsíců jsme, dámy a pánové, vedli kolektivní práci, která byla průběžně validována eh, v těch zásadních momentech britskou vládou, Evropskou radou i vámi zde v tomto Evropském parlamentu do té doby, než eh, ne, eh, dojde k nalezení řešení eh, této slepé uličky tak a ne, nebude tato, toto řešení podpořeno většinou, parlamentní většinou, tak nepostoupíme k upředu. Proto ty další etapy musí být jasně naznačeny a vy jste to také řekl, pane předsedo, britskou vládou. Eh, Brexit a eh, smírné vypořádání, eh, které by bylo, které by bylo, eh, které by bylo protikladem neuspořádaného eh, odstoupení, je naší prioritou. Stále chceme řešit věci jinak, než tím, že bychom přijali myšlenku no deal. Je nás je teď 16. ledna a velmi se blíží, v několika týdnech se tady blíží 29. březen, datum, které si Spojené Spojené království vybralo proto, aby se stalo Eh, tedy eh, třetí zemí a eh, nikdy se nám to riziko nezdálo tak vysoké. Naše odhodlání zůstává vyhnout se tvrdému odchodu, to scénářu, scénáři, ale zároveň máme také odpovědnost zůstat jasnozřiví a proto z naší strany ještě zintenzivníme naše úsilí, abychom se připravili i na tuto možnost. To je práce, kterou jsme začali už před několika měsíci v Evropské komisi společně s eh, členskými státy i s vámi. Tato práce musí být ještě zrychlena ve součinnosti se všemi partnery, se všemi eh, hráči, eh, kteří teď budou možná muset být povoláni proto, aby velmi rychle reagovali na všechny možné scénáře, které se možná naskytnou. Takže chci vyjádřit přesvědčení, tak jako to řekl Fred, Franz Timmermans, že kompromis, ke kterému jsme dospěli po 18 měsících s britskou vládou, zůstává tím nejlepším možným kompromisem. Je výsledkem konstruktivní práce mezi dvěma stranami během celého tohoto vyjednávání. Je také výsledkem konstruktivního přístupu, která zůstane naším přístupem, mým přístupem, abychom vyjednávali v klidu, v, jedno, v jednotě debatě, v, eh, v eh, duchu dialogu a transparentnosti. A teď je to na britské vládě, na britské straně, aby eh, se rozhodlo, jak chce postupovat Spojené království, aby tím spořádaným odchodem, aby ten spořádaný odchod byl možný a aby prostřednictvím tohoto spořádaného odchodu vzniklo dlouhodobé a ambiciozní přátelství. Děkuji vám za pozornost. Pane eh, Webere, eh, bylo, eh, tedy pane Barniere bylo jasné, že vám všichni chtěli ukázat svou důvěru, ale chci samozřejmě i já vám poděkovat za dobré řešení. Jsou tady i další naši zástupci, kteří se těmto otázkám věnovali. I jim samozřejmě chceme poděkovat a nyní za politické skupiny řečníci a jako první Manfred Weber. Pane předsedo, pane místo předsedo komise, drahý Micheli, paní eh, ministrině, vážení kolegové, několik krátkých poznámek. Eh, za prvé chci říct, že jsem pišný jako Evropan, eh, když došlo k britskému referendu, kde se hodně spekulovalo o tom, že eh, v Evropské unii zažijeme domino efekt, že mnozí další budou chtít vystoupit a teď jsme v situaci 27 eh, členských států je, jsou jednotné, Evropský parlament má jasný postoj, všichni chceme posílit jednotu, chceme posílit Evropskou unii, zvlášť naši irští přátelé to zažívají velmi silně a myslím, že můžeme být pišní na ty výsledky, které jsme díky Michelovi Eh, dosáhli také díky Žánu Klodu Junckerovi. Moje no druhá poznámka. 28 vlád souhlasilo se zněním té smlouvy. Všechny instituce řekly, že to je dobrá e, smlouva a teď jeden parlament řekl ne jasnou většinou. To pro mě znamená, že teď je míč na britské straně hřiště ne nutně na straně vlády, ale na straně britského parlamentu. Je, jsou tady ti, kteří chtějí odejít, ti, kteří chtějí zůstat, potom chtějí, jsou tady ti, kteří chtějí pro dohodu ve stylu Norska, ve stylu Kanady a my bychom konečně rádi od nich slyšeli, co tedy opravdu chtějí, abychom ta jednání mohla ukončit nějakým dobrým výsledkem. Další poznámka. Bylo by dobře se zamyslet nad našimi cíly. Čeká nás velmi těžká politická situace a měli bychom eh, začít stavět na jasných principech, například myšlenka členství na vnitřním trhu, myšlenka volného pohybu občanů, kde si lidé mohou svobodně zvolit, kde chtějí žít, kde chtějí pracovat. To je obrovský úspěch této Evropské unie. A já jsem vždycky bránil a budu bránit tento princip eh, v budoucnosti, protože to je eh, základní věc a týká se to dalších věcí. Například myšlenka vyhnutí se pevné hranici eh, mezi Severním Irskem a Irskou republikou. Sladění práv občanů ve všech částech. Eh, tady nevidím opravdu velký prostor pro změnu, jestli britská strana bude chtít eh, znovu vyjednávat a mít nějaké další žádosti, tak i my bychom mohli mít další požadavky a tím otevřeme celou řadu dalších otázek. Myslím, že eh, všichni další budou chtít formulovat své požadavky, pokud by k těm jednáním došlo, takže já tady nevidím žádný eh, prostor pro eh, změnu v těch jednáních. Další poznámka, já teď cestuji po celé Evropě, podobně jako mnozí z vás, a nevidím tady nikoho v Evropské unii, kdo by říkal, že Britové zvolili nějaký chytrý postup. Nikdo to rozhodně neříká. A i Britové sami říkají, že tady vidí ekonomickou nejistotu, chaos, a proto eh, asi eh, naše hlavní sdělení v těch volbách, eh, které nadcházejí, je nedržte se toho, co říkají populisté, nacionalisté. Je lepší reformovat Evropskou unii, než ní odejít a zničit tím sám sebe. A dalším řečníkem je Roberto Gualtieri, který bude hovořit za skupinu eh, sociálních demokratů v Evropském parlamentu. Po dvou měsících odkladů teď známe stanovisko britského parlamentu. Drtivá většina hlasovala proti dohodě o odstoupení a proti prohlášení. Je to historická prohra pro eh, vládu Toriu a eh, pro eh, premiérku Terezu May. Už teď víme tedy, co britská, britský parlament nechce, ale 70 dnů před datem D nevíme, co chce. Rovněž parlament Eh, odmítl scénář eh, typu no deal. To je vítané, protože no deal by byl tím nejhorším možným řešením pro celou Unii, ale především pro Spojené království. My jsme jasně řekli, že nerozmělníme dohodu o odstoupení a eh, že nespochybníme důvěryhodnost Eh, našich kroků. Eh, irský backstop a integrita jednotného trhu se nebudou projednávat znovu. Ochrana práv eh, občanů Spojeného království bylo, a unijních občanů byla naší prioritou během celého vyjednávání a nic z toho neslavíme. Jedná se o, rovněž o normy a v oblasti životního životního prostředí, eh, o eh, finanční otázky a eh, to nebude spochybňováno a ne, dáme průchod žádnému, žádné snaze o nějaké bilaterální vyjednávání. Jednota mezi institucemi a, E, tímto parlamentem při podpoře našich hlavních vyjednavačů zůstane i nadále naší největší silou. E, jsme jednotní a podporujeme e, vás, Michely. Takže co teď? Potřebujeme pozitivní většinu na britské straně a potřebujeme vidět jasnou, jasné směrování a kapacitu lídra. Včerejší hlasování jasně prokázalo, že to teď nemáme. Většinu většina eh, eh, se možná dneska eh, Eh, s, eh, bude snažit o jednotu, aby zůstala o, u moci při hlasování o důvěře, ale nemají žádné eh, zatím řešení. Je třeba, aby se pozitivní řešení našlo v parlamentu a nebo musíte otázku předložit znovu občanům Spojeného království. My zůstaneme, vždycky jsme byli a zůstaneme i do budoucna otevření těsnějšímu vztahu. Stála celní unie, jednotný trh, to byly vždycky možnosti, které ležely na stole, ale e, červené linky britské vlády toto znemožňovaly. E, takže e, pevnější, těsnější budoucí vztah by byl pozitivní pro obě strany. A my jsme opravdu připraveni se konstruktivně podílet na vyjednávání v tomto směru. Vždy jsme říkali velice jednoznačně, že respektujeme výsledky referenda, ale eh, že vnímáme Brexit jako historickou chybu, eh, která by eh, nechala britský národ v horším stavu než předtím. Pokud britský parlament není připraven najít důvěryhodnou cestu vpřed, tak je možná čas na to dát prostor hlasu lidu, aby se vyjádřil buď v nových volbách, či v novém referendu. Naše frakce je v tomto směru e, jasná. E, pokud je potřeba prodloužit článek 50, tak aby byl zajištěn nutný čas pro jakoukoliv z toho, jakékoliv z těchto řešení, e, tak nejsme proti, ale toto prodloužení musí být podmíněno skutečně závažnými důvody a nic jiného. Takže teď je míč na druhé straně hřiště ve Spojeném království a Britové nám musí ukázat jasnou vizi, eh, která otevře nové perspektivy a vyvede nás z těchto eh, rozbouřených vod. Potřebujeme eh, důvěryhodného a spolehlivého partnera, s kterým bychom mohli pracovat pro dobro evropských občanů. Děkuji za pozornost. A nyní řečník za skupinu evropských konzervativců a reformistů, pan Said Kamal. Děkuji, pane předsedo, pane Barniere, pane Termanci, paní ministrině. Já bych chtěl nejprve poděkovat eh, panu Barnierovi a Termancovi za jejich eh, velmi eh, uměřené projevy k této situaci. Teď mi dovolte, abych vystoupil jako někdo, kdo tuto debatu sledoval na obou stranách Eh, mluvil jsem s eh, těmi, kteří seděli na obou stranách vyjednávacího stolu a navrhoval jsem řešení u některých těch eh, obtížných otázek. A jako předseda naší politické skupiny mohu říci nejenom proči čemu vystupujeme, ale o co nám jde nejvíce. Od začátku tele, celé debaty mě na tom vztahu mezi Evropskou unii a Velkou Británii zarážel rozdíl v tom vnímání situace. Někteří Eh, neustále trvají na tom eh, modelu politické integrace, který tady panoval po roce 1945, zatímco mnozí v Británii vnímali eh, Evropskou unii spíše jako obchodní blok a úplně tím zanedbávali ten cíl politické integrace. Politika je velmi často o vnímání a zejména to platí také, když se podíváme na dohodu o vystoupení na britské straně nebo v Evropské unii bylo jasné, že nechtějí potrestat Velkou Británii, ale říkají, že členství eh, mimo nebo nečlenství v Evropské unii nemůže být tak výhodné jako členství v EU. Takže eh, to bylo hlavním úkolem, tedy postarat se o to, aby eh, tato dohoda platila jako odstrašující, měla odstrašující účinek o všechny další státy, které by chtěly z Evropské unie vystoupit. Myslím, že tyto cíle byly naplněny, ale to eh, také znamenalo přijmout některé kompromisy, některé z nich, eh, eh, jak například jako je britská pojistka, pro některé znamenají, že by britské firmy mohly mít větší výhody. Některé se zase myslí, že by to mohlo bránit jejich vstupu na trhy třetích zemí. Já vám chtěl říci, že ve Westminsteru Eh, protivníci této dohody to vnímají úplně jinak. Zase je tady velký rozdíl v tom, jak je situace vnímána. Oni si myslí, že ta dohoda představuje právní eh, závazky, které by je připoutaly k celní unii navždy. A eh, říkají v médiích, že celní unie by tvořila základ toho budoucího vztahu. Podívají se na tuto dohodu a vidí tady Eh, celou řadu eh, věcí, které by v budoucnosti vůbec nemuseli vést k tomu, aby se rychle dohodli na tom budoucím obchodním vztahu mezi Británií a Evropskou unii. Je tady ten eh, článek 50, který nic takového nestanovuje a víme, že ta britská pojistka by mohla vést k tomu, že budou ve členství muset zůstat členy celní unie navždy. A také věří tomu, že ta dohoda nerespektuje unionisty v Severním Irsku a nezohledňuje názory jak unionistů a e, eh, Iru na jižní straně této hranice, jak to požadovala velkopáteční dohoda. A irský premiér řekl, že tady žádná pevná hranice nebude ani v případě nedohody. Takže mnozí ve Westminsteru, kteří eh, normálně jsou považováni za umírněné, si teď myslí, že nedohoda je lepší než eh, tato eh, dohoda, která byla zamítnuta. Oficiální opozice, liberistická strana, využije každé příležitosti, aby svrhla vládu. Jak vidíte, už iniciovali hlasování o nedůvěře ve vládu. Ale jsou tady i další politici, kteří si myslí, že pokud veřejnost hlasovala pro ně, tak Eh, i tak nebyli schopni pochopit eh, obsah eh, té otázky v referendu a doufají, že se podaří zvrátit výsledek referenda. V důsledku toho všeho se teď nacházíme v kritické fázi toho procesu. Evropská unie byla velmi dlouho trpělivá, míč byl na straně Británie, ale obávám se, že budete muset počkat ještě chvíli, protože teď vláda čelí hlasování o nedůvěře. Očekávám, že britská vláda to přežije, toto hlasování, a bude se e, muset snažit nějaké realistické řešení, jak postupovat. A Evropská unie teď eh, na křižovatce, kdy se může připravit na nedohodu, může nějakým způsobem riskovat, že se nakonec eh, dohodne, ale bylo by dobře také, abyste Eh, se snažili eh, přesvědčit britské poslance, že rozhodně nechcete členství Británie v celní unii navždy a že britská pojistka je pouze dočasné řešení. Já vím, že to je velký úkol, ale je potřeba přesvědčit eh, Brity, podobně jako v roce 2015, kdy jenom několik malých ústupků mohlo přesvědčit Brity, že by stálo za to tu dohodu podpořit. I teď několik malých ústupků by mohlo pomoci britské premiérce prosadit tuto dohodu parlamentu. Hlavně jde ale o občany, ne o politiku. Ať už děláme cokoliv, musíme si uvědomit, že naše postoje v nadcházejících dnech mohou mít dopad na pracovní místa, na úspěch ekonomiky a ten pondělní dopis eh, předsedy komise a předsedy rady Tuska a Junckera e, naznačil e, nové možnosti a flexibilnost těch jednáních. Pokud se nám podaří to udělat e, v zájmu těch, kteří čekají na výsledek této dohody, tak se můžeme přestat dívat do minulosti, můžeme přistoupit nově k těm jednáním a budovat nový spravedlivý vztah mezi Británií a Evropskou unii. A nyní za skupinu liberálů pan Verhofstadt. Děkuji, vážené kolegyně, kolegové. Buďme k sobě upřímní. Věřili jsme v jiný výsledek, ale už pár týdnů e, víme, že toto e, bude e, výsledkem toho hlasování a e, sáskové e, kanceláře e, ve Velké Británii nepřijímaly sásky na výsledek hlasování. Ono už to samo o sobě stačilo jako jasná indicie toho, k čemu dojde. Musím vám upřímně říct, že nejsem tak překvapený, protože od výsledku referenda v britské politice v Downing Street, ve Westminsteru, ve Whitehall, tak tam eh, vždy vznikly většiny proti něčemu, proti členství v Unii, členství v jednotném eh, trhu, proti celní unii, proti volnému pohybu osob, proti irské pojistce a ten seznam by mohl být ještě mnohem delší. A já si myslím, že tato dnešní rozprava, eh, pane Kamale, hlavně tkví v tom, jak najít cestu z této slepé uličky. A vy jste ve svém příspěvku vysvětlil situaci, ale jak teď z tohohle ven? Jak se eh, vyvarovat eh, toho devastujícího scénáře no dealu? A já si myslím, a doufám, že se mnou souhlasíte, eh, že potřebujeme urgentně většinu pro něco v dolní sněmovně a v britské politice. Většinu pro vzájmu. Eh, Británie v zájmu Unie. A my se domníváme, já se domnívám, že je možné toho dosáhnout, pokud konečně politické strany, a teď myslím všechny, nejenom konzervativní stranu, pokud všechny politické strany ve Spojeném království začnou klást zájem Velké Británie nad své úzké eh, sobecké eh, politické vlastní zájmy. Řeknu to jinak. Pan Jeremy Corbyn chce chce eh, být premiérem. To je legitimní, že paní Tereza May chce zůstat premiérkou, je také legitimní, že nějaký poslanec eh, chce něco takového využít proto, aby se Skotsko stalo nezávislým, je to legitimní, že UKIP chce zase své cíle prosazovat, to je legitimní, to jsou všechno legitimní ambice, ale co je víc důležité než tohle všechno, je, že aby všichni vyšli z těch svých zákupů, aby překonali eh, ten systém, eh, který, ve kterém jsou teď uzamčeni, který začal Eh, začal eh, produkovat antagonismus. Víme, eh, jak to vlastně celé začalo v konzervativní straně, jak to celé počalo a byla to prostě rvačka, byl to problém uvnitř konzervativní strany, ale teď se to překlenulo do existenčního problému celé Velké Británie, takže už to není nějaká, nějaké strkání v jedné straně a samozřejmě já jako Eh, obyčejný eh, Holandian nemám co eh, radit Britům, jak mají co dělat, ale opravdu si myslím, že nadešel čas, abychom svým britským přátelům řekli, že pro samotnou Británii je zde zcela zásadní, aby došlo k spolupráci napříč stranami, eh, že to je zásadní, podobně jak tak činíme zde eh, my v tomto parlamentu. Takže jde o to znovu redefinovat ty červené linie. E, které jsou e, unilaterálně e, vlastně Eh, vznášeny eh, od samého počátku z jedné strany a ta tvrdá linie je uvnitř konzervativní strany a my v Evropské unii jsme připraveni eh, pro hluboký budoucí vztah ještě hlubší než to, co Michel ve svém politickém prohlášení řekl. My jsme to před chvilkou pro, také potvrdili a pokud tady bude v dolní sněmovně dobrá vůle pro takovouto, takovýto typ hlubších vztahů, tak my jsme připraveni Eh, k tomu samozřejmě pomoci, ale chci tady eh, zmínit dvě malá eh, varování. Ať už tady bude dohoda, či nebude, tak je důležité, že tady britská politika je teď dovážena do evropské politiky. To, že potřebujete víc času, no myslím si, že by bylo špatné prodlužovat platnost článek 50 nad rámec evropských voleb, to by ta nejistota ještě pokračovala. A druhá druhé varování zájmy evropských občanů, a to i britských občanů. Ať už bude dohoda, či nebude, pane předsedo, my učiníme maximum pro to, abychom e, obhajovali a e, zachránili e, a zaručili jejich práva. A pokud to bude nutné, s naším výborem Libo začneme jasně, jednoznačně jednat s dolní sněmovnou a příslušným výborem, abychom tato práva zabezpečili protože naši občané nesmějí nikdy, opakují, nikdy být e, obětmi e, toho, co se kolem Brexitu teď odehrává. Děkuji. Per il gruppo de Verdi. A nyní řečník za skupinu zelených Filip Lamberts. E, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. To, co jsme zažili včera, byla velmi nepravděpodobná koalice Eh, britských poslanců, kteří eh, velmi odlišných důvodů hlasovali v velké většině proti něčemu. To něco eh, byla dohoda o vystoupení Británie z Evropské unie, kde samozřejmě se odrážely i právní aspekty velkopáteční dohody upravující situaci v Irsku. Potom to byly ty Eh, vytyčené linie postoje britské vlády a samozřejmě eh, také eh, potřeba zajistit jednotu v EU, takže to byla v podstatě jediná možná dohoda a my v Evropském parlamentu stojíme i nadále za ní, za touto vyjednanou dohodu, tak jak to vyjednal Michel Barnier. A pozměňovací návrh, který byl předložen, který v podstatě nabízel Británii eh, jednostranně porušit velkopáteční eh, dohodu, byl eh, velkou většinou zamítnut, takže to znamená, že na obou stranách je tady odhodlání udržet v platnosti velkopáteční dohodu. A neměli bychom také podceňovat to, co by jakýkoliv jednostranný krok v Jirsku mohl udělat a vést k násilí, a to rozhodně nechceme. Víme, že tady byla velká většina proti eh, té dohodě o vystoupení a musíme si uvědomit a nesmíme si v tom dělat žádné iluze. To, co se teď automaticky stane, pokud eh, nevznikne žádná pozitivní většina poslanců v britském parlamentu, eh, by bylo vystoupení bez dohody a to by mělo vést britskou vládu, aby zvážila své ambice ohledně toho budoucího vztahu mezi Británií a EU. Pokud dolní sněmovna Británie bude neschopná najít pozitivní většinu pro něco, tak potom eh, jako demokrat si, myslí, si myslím, že jedinou alternativou bude eh, požádat znovu britské občany, aby se vyjádřili k této dohodě, kterou eh, vyjednala britská vláda a Evropská unie. To, jak já chápu eh, britskou tradici, je slušnost a fair play. Ale už jsem tady viděl eh, mnoho eh, přerušení ze strany britských poslanců a očekával bych od Britů, že se budou držet tradic své vlastní země. A proto jsem také vždy podporoval členství Británie v Evropské unii, protože můžete tady mnohé pozitivní přinést. Takže já si myslím, že je na britských občanech, aby se vyjádřili této dohodě a řekli, jestli chtějí zůstat anebo chtějí odejít z Evropské unie. A na závěr chci říci, že té debatě zazněly mnohé věci o ekonomice, o firmách a já bych chtěl vyzvat obě strany, aby si uvědomili, 3 eh, miliony evropských občanů Británie a 2 miliony Britů, kteří jsou v Evropské unii, unii protože to jsou vlastně rukojmí tohoto eh, chaosu. A to by nám mělo připomenout, že demokracie a politika je a měla by i nadále být hlavně o zájmech občanů. A nyní za GUE NGL eh, má slovo Martina Andersen. Charger. My podporujeme backstop, e, irskou pojistku, jako e, nejméně e, negativní věc, ale nemůže to být teď rozmělňováno. Britská vláda ukazuje pohrdání nad Iry a totálně ztrácí ze zřetele dohodu z Velkého pátku my jsme vždy byli blízko eh, a drželi jsme se dohody o eh, Velkého pátku. Teď nevidíme Eh, možnost, aby britský parlament přinesl něco pozitivního pro Irsko. Nikdy tomu tak nebylo a nikdy to tak eh, nebude. A v rozporu s eh, frustrujícím a rozčilujícím cirkusem ve Westminsteru Evropská unie je oddána podpoře dohody z Velkého pátku. A tady je eh, třeba eh, toto vnímat jako cestu z tohoto zmatku. Eh, v dohodě je řečeno, že pokud britský státní tajemník uzná, že došlo k prokazatelné změně, tak bude, eh, tak spustí eh, referendum ohledně irské jednoty. A tady došlo k eh, výrazné změně. Teresa May to ví a ví to také Karen Bradley, takže je třeba, aby bylo víc vzato v úvahu, co řekla Evropská rada ve svém prohlášení v dubnu 2017 v tom smyslu, že v případě úspěšného demokratického hlasování o jednotě Irska, Severní Irsko zůstane součástí Evropské unie. E, v mezičase potřebuje Irsko e, plán záchrany tak, aby e, se připravilo na referendum o irské jednoty a to eh, tedy eh, je zapotřebí mít na zřeteli, abychom oddramatizovali to, co se odehrává. Má, odehrává. Máme právo na to rozhodovat, eh, jak bude vypadat naše budoucnost. Takže nechte nás také říct, co my máme na mysli a chceme se vyjádřit k Unii, které chceme být součástí. James Connolly jsou, či, řekl něco, co je čím dál tím platnější. Řekl, že britská vláda nemá nemá žádná práva v Irsku, nikdy žádná práva v Irsku neměla a nikdy nebude moci mít žádná práva v Irsku. A nyní za skupinu uh, Svobody a přímé demokracie Nigel Farage. Pane Barniere, pane Timmermansi, eh, britská premiérka eh, vás oslovovala jako vaše excelence. A to je naprosto konzistentní s tím, v jakém duchu se neslo celé jednání. Mně to bylo jasné od začátku splnit tuto lhutu, kterou stanovil Michel Barnier a další nevolení byrokraté v Bruselu a eh, premiérka například v půl páté ráno musela sednout do letadla, aby jsem eh, eh, mohla přijet a podepsat tu dohodu obsahující irskou pojistku. Bylo to naprosté selhání jejího vedení, ale co je důležitější, eh, britská premiérka se nepoučila z historie, že když ustupujete eh, někomu, tak eh, se vám to vrátí v mnohem horší podobě, jako to bylo ve druhé světové válce. Takže toto je v podstatě dohoda o porážce a proto to také eh, se včera eh, odmítlo tak velkou většinou. Ona očekává, že jí nabídnete další ústupky, ale jak bylo evidentní z toho, co jste říkali, žádné ústupky nečekají. Ona je pořád eh, premiérkou a to samo o sobě je velmi pozoruhodné. Kdyby měla jakýkoliv smysl pro čest, tak už by dnes během oběda rezignovala. Jsou tady někteří, kteří říkají, že jsme vyplýtvali dva roky, já s tím naprosto nesouhlasím. Teď jsme přesně tam, kde jste nás chtěli mít. A to přesto, že 500 eh, poslanců hlasovalo pro článek 50, což znamená, že tady byly dva roky, během kterých eh, eh, se měla vyjednat ta nová dohoda, anebo prostě odejít bez dohody. A to teď podpořil nový zákon britského parlamentu, který říká, že 29. března tohoto roku odejdeme. Bylo tady řečeno, že tady není podpora pro dohodu bez, pardon, pro odchod bez dohody. Ale eh, mohlo by vás překvapit, jak rychle se veřejné mínění může změnit. Vy jste, pane Barnier, říkal, že to způsobí velkou škodu, ale pokud odejdeme, tak se staneme nezávislou zemí a já bych vám řekl, jakou cenu má svoboda. Já jsem první, kdo si myslí, že k tomu pravděpodobně nedojde. mám eh, v blízkém establishmentu pana Blaira a další, kteří voliče, eh, kteří se k voličům staví velmi pohrdavě. A to už jsme tady zažili v EU, v Jirsku, v Dánsku, že eh, když lidé hlasují proti, tak se o tom nechá hlasovat ještě jednou. Pokud teď dojde k prodloužení té lhůny podle článku 50, tak možná klidně budeme ještě kandidovat v, britský, eh, pardon, v evropských volbách. A pokud budeme muset hlasovat v druhém referendu, tak vás možná ten výsledek hodně překvapí. Eh, Britové jsou eh, velmi trpěliví, ale pokud na ně budete hodně tlačit, tak z nich se stane lev, který zařve a budou odhodlaně vystupovat proti tomu druhému referendu a to vyhrají ještě větší většinu než předtím. A nyní za skupinu Evropy národů a svobody Evropy národů a svobody pan Děkuji, pane předsedo. Viděli jsme dva a půl eh, roky politické šarády E, založené na zcela e, chybných základech v tom smyslu, že nemůžete odejít z Unie bez dohody. Nikdy k dohodě e, nemohlo dojít, nikdy dohoda nebude. Eh, paní eh, May a její emisaři jezdili sem a tam, eh, aby něco dohodli, o co nikdo nestál. Oni prostě nechtěli, ti, kteří chtěli zůstat, tak nechtěli dohodu, ti, kteří chtěli odejít, tuto dohodu také nechtěli. Takže teď jde o to, mají se britští občané vzdát a eh, já musím říct, eh, že ne poprvé souhlasím s něčím, co řekl pan Ferhoštat. Jak rozbít ten začarovaný eh, krok, kruh v tom smyslu je třeba, aby Westminster hlasoval pro něco. Za tři dny bude muset premiérka přijít s něčím novým, s plánem B. Je tady dobrá zpráva to znamená, eh, mohli bychom dohodu eh, z našeho přistoupení zrušit a vrátit se eh, k svému původnímu právnímu rámci, kterým jsme upravovali své vztahy. Paní May by měla okamžitě rezignovat a předat moc někým, někomu, kdo by se stal premiérem, kdo by opravdu chtěl odejít z Evropské unie. A britský parlament má tady příležitost příležitost se pochlapit. Pokud zradí výsledky referenda, tak zničí zbytek důvěry a víry v naší demokratickou eh, instituci, která není příliš vysoká, ale oni mohou vzít tu iniciativu do svých rukou, mohou přestat se vás ptát, jak máme odejít a začít vám říkat, jak odejdeme. A řeknu vám jednu věc, Britové se nikdy nevzdají. Slovo má za, slovo má za nezrazené paní Doc. Děkuji, pane předsede. Chci poděkovat komisi a radě za jejich vystoupení. Včera večer v dolní sněmově britští poslanci jednali v zájmu britských občanů a rozhodným způsobem odmítli dohodu o vystoupení eh, Británii tím eh, hájili integritu Spojeného království, ústavní a postavení Severního Irska, Británii, eh, jednotnou trhu a také právo Británie na svobodnou budoucnost mimo EU. Již eh, v tomto sále dnes eh, zaznělo několik milných představ o právním postavení, o tom, že by se prodloužila huta podle článku 50 nebo vyhlásil další referendum právní eh, stanovisko eh, situace v současnosti je taková, že 29. března Spojené království odejde z Evropské unie. To je jediný eh, právní aspekt, který je naprosto jasný v celém tomto chaosu. Potom tady zaznělo několik milných informací o britské pojistce. A zase chci zopakovat naprosto jasně, že my v DUP nechceme, aby vznikla pevná hranice mezi Severním Irskem a Irskou republikou, ale neústupnost Irska a Evropské unie, kteří požadovali tu britskou pojistku, nechává zase na stole tu možnost odchodu bez dohody, protože eh, pokud nebude možné změnit eh, tu dohodu, tak eh, to eh, východisko bez dohody bude nevyhnutelné. Obě strany říkají, že nechtějí, ani aby v žádné situaci vznikla pevná hranice, my bychom. Ale naše energii teď měly nasměrovat směrem k jednáním, které povede k pozitivnímu výsledku, které odstraní napětí na všech stranách hranice bez kontroverznosti britské pojistky. a teprve tak se podaří znovu dosáhnout nějakého pokroku. Dalším řečníkem je pan Elmar Brok. Vážená paní předsedkyně rady, vážený pane místo předsedo, milí Michele Barnier a milí kolegové a kolegyně, v této debatě se jasně projevuje více než eh, v prohlášení hlavních měst, že zůstane i nadále jednota Evropské 27. 27 členských států a jejich institucí jsou si jednotní. A Velká Británie si není jednotná téměř v ničem. A to je ten problém. A naše jednota zůstává, stejně tak, jak to, že chceme hájit integritu našeho evropského vnitřního trhu. Druhá věc. Včera se eh, vlastně semkla konalice protikladu. Z obsahového hlediska nemají vůbec nic společného. Jsou tam ti, kteří chtějí zůstat v EU, kteří chtějí tvrdý Brexit a tak dále. Mají různé přání a představy. Theresa mají pravděpodobně když není z toho předložit konstruktivní řešení. není říct si po dvou letech, že chce hovořit s opozicí, to je, myslím, příliš pozdě. To měla dělat před dvěma lety. A oni čekají pravděpodobně, že vzejde nějaký nějaký, nějaké konstruktivní řešení předložené britským parlamentem. Doufejme, pak budeme moci o něm hovořit. Například pan Corbyn řekl, že si přeje mít celní unii. Tak má tedy v tom případě přijít s tímto návrhem a zajistit si pro celní unii většinu. Pro nás to problém nebude. Ale my bychom byli rádi, kdyby britská strana předložila nějaké konstruktivní řešení. Myslím si, že nyní už není možné vést dále stranicko-politické bitky a hrát na osobní ambice ve Spojeném království. Je třeba, aby se Britové dohodli, aby nalezli většinu uvnitř svých stran a napříč svými stranami. A my musíme vyčkat, až Britové dospějí k tomuto stádiu. Děkuji. La parola all'onorevole Weidenholzer. Slovo má pan Weidenholzer. Pan děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, toto je historická chvíle. Historic, historie nás vždy chytí překvapené. Eh, nikdo asi eh, tuto debatu nepředpokládal. Dokonce ani v roce 2016 ne, když jsme de, eh, diskutovali o nečekaném výsledku referenda ve Velké Británii. A Evropský parlament přišel k rozumnému rozhodnutí, teď je to jasné. Budoucí vývoj ovšem e, zatím, a to je jasné, opravdu vůbec jasný není. Co ovšem je zřejmé, je, že nám zbývá velmi málo času. 70 e, dnů a e, teď se útesy blíží. Včerejší by, hlasování by mělo být vnímáno jako budiček musíme eh, diskutovat o tom, jak eh, do sebe obrácená eh, elita o několika málo členech situaci tímto způsobem zdramatizovala. Ovšem teď není chvíle na to, abychom se zabývali tím, kdo má pravdu či ne, či se snažili o nějakou odplatu. Teď je zapotřebí se soustředit na něco, co by bylo v zájmu velké většiny a ne pouze malé hrstky. Britové by ztratili, kdyby eh, prošel eh, tvrdý Brexit a my eh, na 27 musíme být flexibilní, musíme pomoci hledat pragmatická řešení, aby se zminimalizovaly škody. Můžete počítat se socialisty a demokraty, ale nesmíme zapomínat na to, že posledních 40 let Spojené království učinilo obrovskou, obrovský příspěvek k, k tomu, k našemu životu, k našim eh, různým jeho aspektům. Bude nám chybět expertíza našich britských kolegů, ale eh, život jde dál, potřebujeme mít jistotu o tom, co si Britové přejí, eh, potřebujeme mít také jistotu, že budou ochráněny zájmy občanů. A e, Britové e, prostě se musí postarat o to, aby případně Brit, e, spoluobčané opravdu věděli, o čem hlasují. To, že nevědí, o čem hlasují, se již nesmí opakovat. 140 kolegů se ke mně připojilo v otevřeném dopise britským občanům minulý týden a chtěli jsme jasně prokázat, že chceme, abyste zůstali a přivítáme vás zpátky s otevřenou náručí. Pane Weidenholzere, eh, je na vás modrá karta, chcete ji přijmout? Ne, říká pan Weidenholzer. Pan Smith. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Mám pro vás všechny soucit, že musíte tolerovat tyto nesmysly. Omlouvám se za to ale určitě vám neuniklo, že Spojené království není moc spojené, je vedeno britskou eh, konzervativní vládou, která je také velmi rozdělená. U nám eh, ve Skotsku je to jasné, chceme zůstat, my jsme hlasovali pro zůstání a chceme zůstat této rodině národů. Vy teď musíte to řešit se Spojeným královstvím, musíte samozřejmě řešit ústavní pořádek Spojeného království, Nicméně postoj Skotska k tomu byl vždycky jasný. Eh, žádný good, dobrý Brexit neexistuje, je to špatné pro Spojené království, je to špatné pro Evropskou unii a také pro Skotsko. Mým úkolem není zmírňovat následky Brexitu, ale zastavit ho. No já jsem velmi rád, že tady je tolik britských kolegů, kteří bez ohledu na stranickou příslušnost se snaží eh, ten proces eh, zmírnit. Dvě důležité věci. Potřebujeme více času, omlouvám se za to, ale jinak to prostě nejde. Pokud nás chcete udržet eh, v Unii, tak nám musíte dát více času. Referendum je možný způsob, jak se z toho dostat a teď musíme na tom trvat eh, v okamžiku, kdy možná britská vláda začne naslouchat i někomu jinému než sama sobě. Co se týče občanů, příliš mnoho lidí eh, na celém kontinentu eh, má obavy. Britští občané v EU a evropští občané ve Spojeném království. My jsme na tom hodně pracovali, na ochraně jejich práv. To Eh, musí být pevnou součástí jakékoliv dohody, aby těto lidé měli jistotu, co se s nimi bude dít, protože jsou rukojmími procesu, který nemohou kontrolovat a který není dostatečně dobrý. A my, jako evropští poslanci, máme naše povinnost těmto občanům. Komise na tom intenzivně pracovala, aby vyjednala ochranu práv těchto občanů, ale v případě absence jakékoliv dohody musíme unilaterálně, unilaterálně tyto eh, práva zajistit. Eh, obávám se, že řešení nepřijde ve Westminsteru, ale musíme ho nabídnout eh, my sami. Mr. Smith, there is a blue card. Pane Smithy, je na vás modrá karta, přijímáte ji? Od koho, jestli se mohu zeptat? pan eh, Kobornovu nebudávat víc, víc, eh, víc kyslíku, než se zaslouží. Honorevole Spinelli. A nyní má slovo paní Spinelli. Prosím, paní Spinelli. Děkuji, pane předsedo. Vyhlídka nedohody eh, je eh, velmi vážným ohrožením velkopáteční dohody, eh, která by znamenala, že občané Severního Irska by se k tomu nemohli vyjádřit, ale i pro evropské občany Británii a pro britské občany v EU je teď budoucnost velmi nejistá. Je potřeba Eh, bránit eh, práva všech na svobodu pohybu, protože jinak eh, mají před sebou obrovskou nejistotu. Je obtížné říci, jakým způsobem je možné toto zajistit, protože víme, že k tomu vedly kroky exekutivy bez toho, aby se občané k tomu mohli svobodně vyjádřit. Pokud skutečně dojde k nedohodě, tak by parlament a komise měli udělat všechno proto, aby bránili Eh, aby bránili práva britských občanů a aby eh, spustili všechny národní postupy nezbytné pro to, aby jejich práva byla uznána ve členských státech, aby jim garantovali eh, svobodu pohybu v Evropské unii. Ještě horší to bude v případě evropských občanů a Británii, těch je více než 3 miliony. Pokud se stanou obětmi a stanou se nakonec občany třetích států, tak eh, to bude porušení těch příslibů. Víme, že britský parlament může přehlasovat jakékoliv rozhodnutí britské vlády a bude potřeba tato práva ukotvit v nějaké mezinárodní dohodě. Jenom na základě toho by měli právní jistotu to, čemu se říká ring fencing, tedy uh, uh, upevnění jejich práv. Uh, by eh, mohlo vést k podmínkám, které by jim zajistily eh, jistotu. A na tomto základě je možné teď eh, vyjednávat bilaterální dohodu, která by nejlepším možným způsobem zajistila tato práva, tak jak to dělala smlouva o odchodu. A i z těchto důvodů je naprosto zásadní, abychom poskytli více času Spojenému království. Já bych chtěla své poděkování vyslovit panu Barnierovi, který se o to zasloužil nejvíce. La parola all'onorevole Atkinson. Paní Atkinson. The e sounding a bit desperate today, isn't it? Je to eh, takové Eh, zvláštní, jak teď všechno uzavíráme a jak říkáme, že paní May je chudák. Pan Juncker a Verhofstadt eh, jsou ty hlavní hlasy na téhle straně. Já bych chtěl poděkovat těch 17 celým čtyřem eh, procentům britských britských eh, voličů. Nejsme nějaká filiálka Evropského parlamentu. Tady jsou věci, které jsou po, eh, eh, šlapávány. Máme pre, Eh, máme eh, premiérku, která podporuje zůstat eh, v Unii, ale 17, více jak 17 milionů lidí řeklo, co chce. A máme tady své nejlepší možné spojence, včetně Spojených států. Můžeme jednat na základě pravidel VTO. 17,4 milionů lidí si myslí, že Británii můžeme eh, učinit opět velikou. Pojďme ven a učiňme z Británie tu velikou zemi v tom velikém světě. Speaker, colleagues, our next speaker. Dalším řečníkem je pan Kelly na dvě minuty. Děkuji ne, úplně souhlasím s tím, eh, s některými věcmi, co tady byly dnes řečeny. Výsledek včerejšího hlasování je samozřejmě velkým zklamáním. Jedna věc je ovšem jasná. Unita, eh, jednota 27 eh, musí být něčím, co obdivujeme a chceme poděkovat také panu Barnierovi. Irsko děkuje za tento přístup. A to, co řekl Ellen eh, eh, Foster, eh, když řekla, že nepotřebujeme tu pojistku, protože jsme nikdy neměli hranice, můj bože, co kdybychom připomněli památku těch, kteří byli zabiti, zastřeleni, zavražděni při přechodu přes ty hranice, kteří byli obětmi teroristických útoků. Takže takovýto přístup není nápomocný. A právě proto, že tomu tak bylo, tak máme velkopáteční dohodu a e, chci poděkovat e, Tereze May, Michelu Barnierovi a vám všem, kteří e, skutečně učinili všechno pro to v dohodě o odchodu, aby byly, byla ustanovení z velkopáteční dohody dále platná. Také chci poděkovat Martině Anderson, Toto ovšem není chvíle, kdy by se mělo volat po referendu o irské jednotě, protože eh, Tady samozřejmě eh, víme, že toto je náš dlouhodobý cíl, ale volat po tomto referendu teď není dobrým krokem v tuto chvíli. Eh, takže hodně lidí si myslí, že nebude žádná dohoda, eh, že eh, Británie odejde a přípravy, pokud by toto mělo být výsledkem, už začaly. Ale myslím, že je důležité, aby Spojené království učinilo rozhodnutí, aby to bylo tak, co chtějí. E, já jsem přesvědčen, že dobří lidé ve Velké Británii o takovýto scénář nestojí a že kdyby měli možnost se vyjádřit, tak to také jasně dají najevo. Rozumná věc by byla, konzultovat e, ti, e, kteří hlasovali pro Brexit v první řadě britský lid a to si myslím, že teď by jednoznačně řekli ne. A teď má slova eh, pan, slovo pan Dánc na dvě minuty. Oh, really? Thank you. Uh, thank you. Děkuji, paní předsedající. Eh, řekněme si jasně, co nás sem dostalo. Eh, konzervativní strana a její zájmy. Eh, které ani neumí pořádně prosadit, to nás dostalo do dnešní situace a my pevně věříme v to, že tato vláda už má eh, své dny za sebou, ale samozřejmě to je na debatu v Británii. Ať už eh, bude u moci jakákoliv strana, tak co se Brexitu týče, bude muset zvolit buď mezi tím, že odejdete z EU a tím poškodíte zaměstnanost, Eh, poškodíte eh, ochranu životního prostředí a tak dále, nebo v Evropské unii zůstáte a přejdete eh, vliv na to, jak ty struktury rozhodují. To je nevyhnutelná volba. Ani jedna z těch věcí by nebyla dobrá pro žádnou zemi a rozhodně ne pro Spojené království. Ale já bych chtěl nabídnout trochu naděje, protože my teď v Británii máme největší proevropské hnutí na kontinentu. Je tady miliony lidí, kteří dnes jsou připraveni bránit eh, evropské hodnoty a naprosto otevřeně hovořit o tom, proč jsou pišní na Evropskou unii a její eh, výdobytky. My budeme bránit svobodu pohybu, pohybu a další eh, výdobytky i pro příští generace. A ty nesmysly a fantazie lidí, kteří sedí naproti mně, Eh, teď byly odhaleny. Není tady jasná eh, většina v britském parlamentu pro nedohodu, ať už ten výsledek bude jakýkoliv, a jestli se parlamentu podaří najít eh, většinu pro cokoliv, tak si musíme uvědomit, že budeme potřebovat více času, takže prosím kolegové, prosím, nenechte, aby logistika, ty technické věci zabránily a budeme potřebovat vaši podporu v nadcházejících dnech. Děkuji. Teď má slovo paní Scott Kejto. na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. Já jsem včera sledovala to historické hlasování v Dolní sněmově tady ze Štrasburku s dalšími kolegy, kteří byli velmi znepokojeni touto krizí. Někteří doufají, že se pořád ještě najít způsob, jak můžeme zůstat v EU. Chtěla bych vám poděkovat za vaši podporu. Eh, Brexit je obrovské selhání vedení Eh, Tereze Mayové se nepodařilo sjednotit zemi, nepodařilo sjednotit ani vlastní stranu. Jeremy Comey také selbil, selhal ve svém úkolu postavit se proti Brexitu a polovina země je teď velmi frustrovaná. Ale Brexit je také selhání eh, solidarity, protože starší eh, generace ignorovala ty životní vyhlídky mladých lidí a Britové také zapomněli na to, že Británie je řada evropských občanů nebo že britští občané žijí někde v Evropě. Eh, spousty lidí to narušilo eh, poklidný eh, život. Složitost a náklady Brexitu jsou teď evidentní, máme demokratické právo se vyjádřit k tomu, jestli to je dobré pro naše zemi. Krize ve Westminsteru znamená, že to rozhodnutí by se teď mělo vrátit zpátky občanům. Thank you. For two minutes. Děkuji. Pan González Pons na dvě minuty kolegyně, kolegové, po včerejším hlasování ve Westminsteru je jasná pouze jedna věc. Dolní sněmovna uh, odepsala to, co uh, dohodla vláda s Unií, ale neví, co dělat uh, dál. Není tady hlasování pozitivní. Po měsících iluzí, marných nadějí a lží musí britský parlament přijmout pravdu. Brexit není evropský problém, je to problém britský, takže pro prosím, najděte nějaké řešení. Všichni chtějí eh, ty nejlepší možné vztahy eh, se Spojeným královstvím, ale ne za každou cenu. Jsme přátelé a spojenci, ale Británie od nás nemůže očekávat, že se vzdáme svých principů a to z jednoho jednoduchého důvodu. Být členem Evropské unie není nějaké ekonomické rozhodnutí, je to životní eh, výběr, životní cesta. Jsme združením a společenstvím sdílení hodnot založeném na dohodách. Není to nějaký smluvní vztah eh, založený na transakcích. Tady problém vytvořila Británie, britská vláda a musí ji Británie řešit. My jsme připraveni dohodu podepsat, až přijde na nás, ale rovněž jsme také připraveni se posunout dál bez dohody. Včera jsme viděli, že Brexit je Eh, slyšeli, že eh, Brexit je reakce za, na evropské eh, ceny, ale krizi, pardon, že je to reakce na evropskou krizi, ale viděli jsme včera, že je to reakce na britskou krizi. Není tady většina pro dohodu ani pro nedohodu, takže nejrozumnější věc by byla prostě pokračovat dál a zavřít oči a myslet na Anglii. A panu Farážovi bych řekl s veškerou úctou, prosím, buďte velmi obezřetný a opatrný, když užíváte slovo válka, protože eh, skutečně k válce došlo a eh, díky bohu eh, jí Britové vyhráli. Všichni se z toho poučili, kromě možná pana Faráže. González Pons, there is... Pan González Pons, modrá karta od pana Šeriče. Eh, chcete si ji vzít, eh, tu otázku? Eh, ne, samozřejmě, že ne. Tak to se omlouvám. Já budu muset jít na nějakou zkoušku sluchu. Pan González Pons řekl ne. Děkuji za tuto jasnou odpověď. Vy odcházíte, pane Etridži? Dobře. Teď dáme slovo na dvě minuty eh, paní Delange. Yes, thank you very much, madam. Děkuji vám, paní předsedající. A musím říci, sledování včerejší debaty v Dolní sněmově mm, mm, Spojeného království eh, se všemi těmi tradicemi a s tou historií, to je instituce, kterou my velmi respektujeme, ale nemůžu si pomoct Oni vlastně neví, co chtějí, ale eh, vedou velké řeči. Trochu jako pan Faráš, který eh, v té hodině a půl debaty o Brexitu, což je jeho hlavní rezon detr, tady nemůže vydržet. Měl tady projev, pravděpodobně to dal na YouTube a hned odešel, což dělá vždycky ale musím mu přiznat, že ví, co chce. On chce ten nejhorší eh, možný Brexit, protože eh, pouze potom by se mu podařilo demontovat eh, zdravotnictví, ohrozit, ohrozit pracovní místa a vytvořit ráj pro bankéře. Když poslouchám tuto debatu v Evropském parlamentu, tak slyšíme od kolegů eh, prozbu o to, abychom eh, si v klidu sedli, měli více času a zamysleli se nad tím, co, na čem se můžeme dohodnout. Pan Corbyn řekl, že by dal přednost celní unii. Proč někdo nepředloží nějaký pozněcí návrh v britském parlamentu, aby se ukázalo, jestli eh, by to prošlo, protože to by eh, bylo nejlepší možné řešení, aby to neohrozilo pracovní eh, místa na obou stranách a aby vzniklo nějaké realistické řešení. Všichni jsme šli do politiky nejenom, abychom vedli velké projevy, ale abychom v klidu se snažili najít nějaké společné řešení. Takže pojďme na tom začít pracovat. Děkuji, teď máme před sebou catch the eye, kdybych, když se vám podaří všem dodržet jednu minutu, tak můžu dát slovo všem. Pan Kircos má slovo. Thank you. Děkuji. Naši britští přátelé jsou ve stavu politického zmatku, co se Brexitu eh, týká, měli bychom na to reagovat kreativně. Měli bychom jim za prvé nabídnout více času, aby se rozmysleli, co chtějí. Za druhé, pokud by se rozhodli proti tvrdému Brexitu, eh, tak eh, eh, jde o myšlenku toho, že by přijali ideu Eh, celní unie, tak bychom je bez eh, jednotného trhu, i to bychom se měli snažit řešit. Evropská eh, unie potřebuje Spojené království a mně se zdá, že je čím dál tím zřejmější, zřejmější, že Spojené království potřebuje Evropskou unii. Děkuji. Pan López Aguilar, prosím. Paní předsedkyně, negativní většina je suma negativních bodů a aspektů, což vedlo k velké nejistotě. Britská společnost je dnes skutečně rozdělenou společností, jak v otázkách sociálních, tak v otázkách ekonomických. A není možné donekonečna diskutovat o článcích, které se mají použít proto, aby dokázali se vyprostit z tohoto labirintu, z té slepé uličky, která je výsledkem referenda. Jistě můžeme podpořit miliony Britů, kteří byli odvážní a kteří se postali na odpor těm populistickým lžím. A rád bych poděkoval také panu Barnierovi. Jeho vyjednávací schopnosti byly velice dobré působilo to uklidňujícím způsobem. Oni učinili něco pochopitelného pro všechny ty občany, pro všechny ty lidi, kteří se velmi bojí nejistoty ve svém životě. Děkuji mnohokrát, pan Jurek. Paní předsedkyně, vážení dámy a vážení pánové, Evropská krizi jsme sledovali zde z plenárního sálu. Stále jsme slýchali slova jako dialog, pluralismus, ale vždy, kdy kolegové se snažili položit otázku pomocí modré karty, tak byste řekla, ne, ne, tady zaznělo ne, což je bohužel typické. Takže měli bychom se také podívat sami na sebe v zrcadle. A je třeba si přiznat, že krizi vidíme všude, v Německu. Je historicky nejhorší volební výsledek pro obě dvě velké lidové strany křesťanské demokraty a sociální demokraty. Ve Francii máme rekordní neúčast ve volbách. A myslím si, že lidé nepochopili britské referendum. Pokud chceme, aby Evropa spolupracovala, je na nejvyšším čase, abychom změnili politiku, která nahnala strach Britům, mám tím na mysli migraci, evropskou armádu a to neustále prohlubování spolupráce. Řečník je přerušen. Paní předsedkyně, já jsem přísná ke všem. Pan Georgio má minutu. Děkuji. Vážená paní předsedkyně, myslím si, že parlament by se měl obrátit na dolní sněmovnu s žádostí o to, aby změnila svůj postoj. Myslím si, že výsledek není pouze naprostým neúspěchem, troskotáním pro britskou vládu, ale je to také výsledek selhání toho povýšeného postoje mocností, zejména britské vlády. Je třeba jasně pojmenovat ty, kteří nesou odpovědnost za tuto situaci, a to je pan David Cameron. A my tady, eh, tady nejde o to hrát nějaké hry. Proto bych řekl, že je třeba, aby referendum eh, bylo opětováno, tak, aby se mohla nadefinovat budoucnost příštích generací. Děkuji pan Peterle, děkuji mnohokrát paní předsedkyně. Odehrálo se mnoho negativních věcí. Je to špatné pro Evropskou unii, a také pro Spojené království. Britští voliči byli uvedeni v, v, v lež, byli oklamáni a nyní se platí daně z populismu. Britové vědí, co znamená dohoda a co znamená setrvání v Evropské unii. Jakou volbu nyní mají? jaký scénář. Buď je tady scénář bez dohody, anebo v setrvání v Evropské unii. Lidé by se měli rozhodnout. Mnoho podniků opustí Velkou Británii a mnoho britských občanů si zažádá o, evropské, o občanství v některém z členských států Evropské unie. Já jsem pro více Evropy. Pan Tarabela, Děkuji, já bych chtěl odpovědět panu Kalamalovi. On odešel, bohužel také odpovím panu Fanašovi, ale oni nám také odešeli. Takže já nevím, na začátku je debata, to zajímalo teď ne, pan David Cameron eh, samozřejmě má odpovědnost eh, a samozřejmě také populisté. Já bych chtěl poz- poblahopřát panu Banierovi, celému jeho týmu, nebo je třeba říci, že tato dohoda, eh, která má asi 600 stran, je tím nejlepším možným kompromisem. A problém samozřejmě spočívá v tom, já tady nechci parafrázovat Margaret Thatcherovou, ale eh, mám pocit, že tady skutečně není alternativa. Jediná alternativa je to, že ta současná chaotická situace, že bychom se s ní mohli nějak poučit. A ve Velké Británii by neměli vyhrát populisté. Je třeba myslet na naše občany, na ekonomiku. Je důležité, aby Velká Británie zůstala v Evropské unii. Já jsem přesvědčen, že nejlepší bylo, kdyby Brexitu vůbec nedošlo. Děkuji. Prezidentin. Paní předsedkyně, víme, že současné řečení stroskotalo to řešení, které bylo na stole. Také víme, že Brexit bez pojistek je katastrofou, Víme, že problém Severního Iska není vyřešen. V podstatě jediná možnost, která zůstává, je se opět oprátit na lid a zeptat se. Ano, můžete říct, že lidu už jsme se ptali a že není de- demokratické se zeptat ještě jednou, ale to není pravda. Demokracie je vláda lidu a ne setrvání a držení se nějaké chyby. Proto ta nejlepší možnost je zeptat se ještě jednou lidu, zeptat se jich, zda chtějí ještě jednou uh, znovu vyjednávat s Evropským parlamentem, s Evropskou komisí a s Evropskou radou. A pak prosíme náš parlament, nesmíme být eh, s Brity vyjednávat jaksi svrchu, jak to bylo doposud. Protože to, jak jsme doposud postupovali, bylo v duchu toho, že bod, tr- promiňte, Bůh trestá Angely a to je špatné. Co potřebujeme eh, pro Evropu, co potřebujeme pro naše partnery Velkou Británii, tak to bychom měli ve vyjednávání. Paní předsedkyně přerušuje a další řečník je Ivan Flanagan. First thing that... První věc, kterou potřeba říci, a eh, nemoc často souhlasím s panem Kellym, který tady také sedí, tak eh, je to prohlášení Alen Fostrové, že nikdy nebude pevná hranice v Jirsku. Mě by zajímalo, kde byla Aline Foster, když tam ta pevná hranice byla. Možná, že se jí to eh, netýkalo, protože ona eh, měla možná přednost, tam ji nezastavovali na hranici. Je jasné, že potřebujeme prodloužit eh, tu lhůtu pro další jednání. Musíme se vyhnout odchodu bez dohody. Pokud ne, tak Evropská unie musí vysvětlit, jak přesně chce pomoci irské ekonomice a našim zemědělcům. Slyšel jsem tady od pana Gonzálese Ponce, že to není evropský problém, ale e, ti lidé by mohli namítat, že oni tento problém nevytvořili. A teď to, náš společný problém je, my jsme členy Evropské unie v Irsku, eh, vytvoří to pro nás obrovský problém a říkat, že se to Evropě netýká, tak to je e, omyl pan Barnier. Musím říci, že na začátku jsem si z jeho práce dělal obavy, ale teď musím říci, že zachoval klid, vyjednal vynikající způsob. Slovo má pan Hekmark, říká paní předsedkyně. Děkuji, paní eh, předsedající. Nejprve eh, na adresu našich kolegů z UKIP. Ti nemají žádné křeslo eh, ve Westminsteru britském parlamentu. Nikdy je nikdo z britských občanů nezvolil, eh, nikdo eh, je nepodpořil v tom jejich postoji z odchodu v EU. A myslím, že v tom je určitá logika, ale pane Faráže a všichni další, měli byste být vděční Evropské unii, protože bez Evropské unie byste neměli žádné parlamentní zastoupení kdekoliv jinde. A za druhé, všem těm, kteří eh, teď jednají o těchto věcech ve Westminsteru, pokud chcete prodloužení hluty, pokud chcete čas na přemýšlení, pokud se chcete vrátit zpátky do EU, prosím, jste vítaní. A na závěr paní Grapíny. Děkuji, paní předsedající

pan komisaři, kolegyně, kolegové, hodně toho tady zaznělo. Mluvili jsme o závažné věci, takže většina Evropské unie si přeje, aby Spojené království s námi zůstalo. Chci poblahopřát našemu vyjednavači, udělal maximum vše, co bylo možné. Problém není na naší straně, ale na straně Britů. Mně jde o budoucnost našich spoluobčanů, včetně těch, co žijí ve Spojeném království. Jde mi o budoucnost Britů žijících na kontinentu a jde mi o obchod obchodní vztahy. Myslím, že nejenom musíme pokračovat v jednáních, ale že Spojené království si musí uvědomit, že většina si přeje zůstat v Unii. Já jsem tam byla, chtěla, hovořila jsem se všemi různými možnými občany, kteří všichni chtějí, včetně podnikatelů, zůstat v Unii. Tady prostě vznikla situace, která je dílem několika málo lidí, Eh, pak se množí různé milné informace. A teď místo předseda Timmermans. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Eh, musím říct, že bez odvahy a eh, neustupnosti našich britských eh, spoluobčanů bychom tady dnes nezu, neseděli. Máme všichni i u nás doma, v mé vlastní zemi, velké, velká slova díků pro nasazení britských vojáků. A ať už je Spojené království v Unii či ne, bude součástí Evropy, bude součástí nás všech, kteří chtějí společně vytvářet společnost společnou budoucnost. Nelíbí se mi, že vidíme Británii takto rozdělenou. To rozdělení způsobené Brexitem má paralyzující účinek na britskou společnost a já budu vždy věčný, vděčný eh, nejenom za tu svobodu, ale také za britské učitele, které jsem měl jako mladý eh, a kteří mě naučili milovat britské českou literaturu, eh, angličtinu jako takovou. A to se nezmění, ať už se stane cokoliv. Ale jednu věc, eh, vzhledem k tomu, co bylo řečeno panem Kemalem a panem Farážem, chci říct toto. Eh, v komisi s eh, panem eh, Barnierem či kdekoliv, eh, kdekoliv jinde v 27 hlavních městech s nějakým trestujícím přístupem. Nikdo nechce trestat Spojené království za případný odchod. V těch jednáních, kterých jsme byli svědky, tak byl tady přístup ve všech hlavních městech Unie i v komisi maximálně zmírnit záporné důsledky tohoto procesu, eh, ale nebuďme eh, naivní, nemějme iluze. Prostě Brexit není něco, co projde bezbolestně. Eh, bude to bolet nás, bude to bolet Spojené království, jde o to zmírnit tuto bolest co nejvíce. Takže v následujících dnech, týdnech, měsících, možná letech, co bude, o tom musí rozhodnout Britové a především dolní sněmovna v této první fázi, kde se bude jednat. A my budeme muset velmi obratně eh, hrát s tím, co eh, budeme mít eh, k dispozici ať už to bude cokoliv. Samozřejmě bych raději, eh, aby Spojené království v Unii zůstalo, ale není to na nás si vybrat, je to na Britech samotných. A ještě jednu věc chci zdůraznit velice jednoznačně, to, co řekl eh, pan eh, Kamal o vnitřním trhu a tak dále. Nemůžete upřímně říkat, já odejdu z Unie, ale vezmu si sebou všechno to, co mám rád. Ať už to s Unií bude dělat dělat cokoliv. My máme určitou odpovědnost jako evropští eh, politici, instituce zachránit ty zásadní prvky, eh, co tvoří Unie, což je integrita čtyř svobod, integrita eh, společného trhu a o tom se jednat nebude. A co mě také zaráží, je, že pan Faráš eh, má eh, svůj sen o nezávislosti, který to sen, kterýž to sen ho vede k tomu, že totálně ztrácí ze zřetele zásadní význam velkopáteční dohody pro mír v Evropě. Je úplně jasné pro Evropské komisi, že máme společnou odpovědnost jako Evropané zajistit, aby na eh, Irském ostrově eh, zůstal mír a pro tento mír v eh, naší analýze je zásadní, aby tady na Irském ostrově neexistovaly tvrdé hranice. A proto potřebujeme tu pojistku, takzvaný backstop. A o tom se také nebude vyjednávat. Eh, je to opravdu zaražející. Je to na jedné straně povzbuzující, že tady máme eh, takovýto, eh, takovouto úroveň solidarity v tom smyslu, že v 21. století nikdo nehodí Irsko přes Eh, palubu, ale je pro mě víc než zaražející, že nikdo ve Westminsteru nevidí, eh, či řada lidí ve Westminsteru nevidí ten zásadní význam velkopáteční dohody, eh, kterou by nechali být. A nehovořím o ztrácených pracovních příležitostech, investičních možnostech a tak dále a tak podobně to by nebylo, nebylo by upřímné, Eh, či lépe řečeno, bylo by eh, upřímné, kdyby v té kampani řekli, že to, eh, ten odchod chceme tolik, že nám je úplně jedno, jestli ztratíte práci, jestli ztratíte možnosti, jestli tady budou chaotické situace. To by byla upřímná, pravdivá kampaň pro odchod, kampaň pro Brexit. My nicméně budeme pokračovat čestným způsobem s našem, v našem projektu učinit co nejmenší možnou újmu a budeme hrát samozřejmě eh, maximálně odpovědně s těmi eh, kartami, které budeme mít k dispozici. A eh, panu Kamalovi bych chtěl říct, že hovořil o egu. Rolling Stones mají takovou píseň. Eh, you can't always get what you want. Nemůžete vždy dosáhnout toho, co chcete, ale já říkám, můžete se vždy o to pokusit. Eh, děkuji eh, možná by bylo dobré, kdyby lidé občas i v naší v vašem parlamentu zpívali. A teď už paní Čiot. Děkuji, paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové. Je evidentní, že musíme doufat, že parlamentní proces ve Spojeném království povede k výsledku, který by byl nebo umožnil řádný, řízený odchod. Musíme udělat všechno pro to, aby to nastalo. Pokud eh, by došlo k dohodě, pardon, k odchodu bez dohody, tak musíme udělat všechno pro to, aby 29. března byl pouze jedno datum dlouhého procesu Implementace dohody o vystoupení musí zůstat eh,